Possiamo iniziare, colleghi? Kolegové, pustíme se do práce. Zahajuji jednání a vítám vás tady. Nejdříve uh, máme přijetí pořadu jednání a nemá tady připomínek, je pořad přijat. Za druhé tady mám sdělení a eh, předsedy dnešní eh, zasedání se přenáší po internetu. A za třetí máme ochranu zvířat během přepravy. Spravodajem v této věci je pan Januš Vojčechovský. A dnes proběhne výměna názorů. A pana Vojčechovského jsme. A máme tady. Já nechci zdržovat. Já tady neslyším angličtinu. A slyšíte někdo jiný angličtinu? It's okay? Tak to z pořádku. Tak, to je výborné. Tak, vypadá to, že už eh, je to v pořádku. Naposledy eh, jsme tedy eh, vedli výměnu názorů k ochraně zvířat během přepravy a dnes ji povedeme po druhé, abychom umožnili komisi zde zasoupené poskytnout nám bližší informace o přepravě zvířat v Evropské unii zaživa. Víme o tom, co se děje, nebo je třeba, abychom věděli tedy, co se děje ve skutečnosti. A nejdříve dám slovo komisi, potom dám slovo zpravodaji a potom povedeme debatu. Zástupce komise má slovo. Thank you very much. Good afternoon. Já děkuji a přeji vám dobré odpoledne. Poděkuji vám eh, za eh, pozvání a za to, že nám umožňujete představit eh, vám nějaká, nějaké faktické informace, které, myslím, budou velice užitečné pro další debatu. Zanalizovali jsme dostupná data, která ukazují skutečnou, eh, skutečný rozsah eh, přepravy na porážku. Já s vámi rychle projdu prezentací. Myslím si, že byste ji měli tady mít před sebou rozdanou. Pokud ne, tak samozřejmě vám ji můžeme poskytnout později. Tato prezentace vychází z dat eh, z Tracesu, což znamená, že je v ní doprava pouze uvnitř EU a netýká se drůbeže, i když na některých sladech uvidíte čísla, Eh, která se týkají drůbeže. podíváme se eh, na situaci celkově, na všechny druhy, tak 63% veškerých přepravovaných zvířat eh, se přepravuje méně než 8 hodin a 40% veškerých zvířat je přepravováno na porážku. To znamená, že existuje celá řada dalších důvodů přepravy. Od začátku musím přeznamenat, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými druhy. Na tomto diagramu vidíte přepravu živých zvířat v, tedy komplexně. To znamená nejen na porážku, ale celkově jsou tady procentuální body růžově méně než 8 hodin, zelená 8 až 29 hodin a e, modrá více než 29 hodin. A potom vidíte e, ty celkové počty v milionech. U e, dobytka je to 4,5 milionu kusů, prese 29,5, ovcí 4,2, ovc, koně jenom 0,12 a drůbež, to je nejvyšší počet, miliarda 216 milionů. Pohlednete-li na cíl, uvidíte, že podíl přepravovaných zvířat na porážku vypadá takto. Z celého poč- celkového počtu zvířat 4,5 eh, milionu kusů dobytka přepravovaných jenom půl milionu jede na porážku. To znamená 16 a z toho jenom 0,21 eh, eh, je přepravováno déle než 8 hodin, což 29% toho předchozího čísla. Většina přepravovaných zvířat jsou zvířata, tady vidíte, že je to skoro 30 milionů. Na porážku 41% eh, a z této částky Eh, přes 8 hodin je jenom 2,01 milionů, což se znamená 17 Obdobná čísla vidíte u eh, ovcí, koní a u drůbeže. Nemáme eh, podrobné údaje, protože tady máme jenom čísla k celkové přepravě. Teď podrobnější čísla k jednotlivým druhům. podle stavu eh, z roku 2011. Tady vidíte, že 4,5 milionů eh, přeprava na porážku je eh, růžově, takže většina je z jiného důvodu přepravována. Z těch, které jedou na porážku, méně než 8 hodin jede půl milionu kusů, to znamená 11,54% a víc než 29 eh, hodin, eh, pardon, o 8 až 29 hodin je 4,62% přepravovaného dobytka v roce 2011. U prasat podíl prasat přepravovaných na porážku je poněkud vyšší, ale pořád je to méně než 50%. Valná většina eh, tohoto množství, asi 10 milionů kusů, nebo 34%, Eh, eh, se přepravuje méně než 8 hodin a víc než 8 eh, hodin je to 2 miliony, 2 miliony kusů nebo 6,8%. U ovcí tak ty se připravují většinou na porážku. Tady vidíte, že růžová část koláče je největší, a podíl eh, zvířat, která jsou přepravována na eh, více než 8 hodin a méně než 8 hodin je zhruba stejný. Eh, do těch 8 hodin je to trošku více, ale je to hodně blízko ta čísla, jak vidíte sami. Pokud je o celkový počet koní, které se převážejí na, převá, na, pře, na porážku, tam to není v milionech, ale v tisících, tady to číslo, 120 tisíc celkové číslo, Vidíte, že je to eh, necelých 25%, nebo přes 25% lehce, eh, co jde na porážku a až si, jak si dokážete představit, tak ty destinace jsou zejména v Itálii, takže proto jsou tady dané ty dlouhé přepravní vzdálenosti. Jak už jsem říkal, existují obrovské rozdíly nejenom eh, mezi druhy, ale také mezi zeměmi eh, původu a cíle. Tady vidíte hlavní eh, země. Zvířata jsou vyvážena zejména z Nizozemska, Belgie, Německa a Polska do Španělska, Nizozemska a Itálie, říká rečník. Tato část celkové e, sekce pokrývá e, více než polovinu celkového připravovaného počtu kusů dobytka. U prsat je to jinak, valná většina, znamená 67%, nebo 20 milionů kusů, pochází z Německa nebo Dánska, pardon, z Nizozemska nebo Dánska a hlavním dovozcem je Německo které dováží asi 50 celkového vnitroevropského objemu obchodu. Máme-li správné informace. A toto jsou, prosím, průměrná čísla za leta 2005 až 9. koní. Hlavní země původu jsou Polsko, Francie, Rumunsko a Španělsko. To jsou 70% vývozů z těchto zemí a ty jdou převážně z poloviny, tedy do Itálie a do Francie 30%. Takže to je uh, velice stručně Já doufám, že pro vás uh, přehledný pohled na uh, objem uh, obchodu a podílu jednotlivých uh, zvířat na jednotlivých typech eh, přepravy. Děkuji vám eh, za pozornost a samozřejmě s radostí budeme dále přítomní vaší diskusi. Velice děkuji za tuto prezentaci. Chtěl bych poděkovat panu Ladislavu Mikovi, který se zastoupil komisi. Takže jsme získali takový obecný nebo poměrně konkrétní přehled o číslech a nyní se již podíváme na návrh zprávy. Nejprve dám slovo místo předsedovi panu Janusi Wojciechowskiemu, aby tuto zprávu představil. Děkuji bardzo, pane předsedající. E, Značná odpočinku. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci ty nejdůležitější informace. Chtěl bych nejprve poděkovat panu předsedovi za to, že jsme zde mohli získat velice podrobné informace od komise, protože tyto informace jsou pro nás nesmírně významné. Dozvěděli jsme se více o celém tento jevu, o všech těchto procesech, o tom, jak to chodí eh, při přepravě zvířat. Takže bych chtěl poděkovat za tuto organizaci. Také bych chtěl poděkovat komisi za to, že si připravila velice dobře strukturovaný přehled těchto údajů. Ještě bych chtěl říci za sebe, co by, nebo co by zpravodaje, bych chtěl také ještě dodat, že se budu držet toho, co jsem říkal již předtím během našich rozprav. Nicméně přihlédnu také i k této prezentaci, kterou jsme nyní vyslechli. Chtěl bych vám navrhnout, Ehm, nebo chtěl bych tedy eh, hovořit o tom, že jako zpravodaj se vlastně stále držím toho, co je v té zprávě. Existují určité problémy, které se týkají přepravy jatečných zvířat a domnívám se, že bychom stále měli trvat na tom, abychom co nejvíce omezili tuto přepravu zvířat. A to i co se týče dalších druhů zvířat protože jsou zde ta zvířata um, přepravována i za jiným účelem. Možná pokud se to netýká přepravy za účelem um, porážky, tak tom to není tak um, důležité, nebo tam to není tak naléhavé, nicméně se to týká i těch ostatních druhů zvířat. Co se týče rozsahu či objemu, zejména těch eh, přeprav na dlouhé vzdálenosti, tak tam se skutečně nejedná o nějaký velký, eh, nějakou velkou frekvenci. To znamená, eh, u těch přeprav, které trvají více než 20 hodin, tak tam to není tak velký problém. Nicméně u těch cest, které trvají déle než 8 hodin, tak tam se domnívám, že je zde problém, který si zasluhuje naší pozornost. Evropský parlament již prezentoval své stanovisko před určitou dobou také jsme schválili i písemné usnesení, které již bylo před určitou dobou přijato Evropským parlamentem. A byl jsem trošku překvapen tím, co řekl pan komisař Dali během posledního plenárního zasedání. Protože komisař řekl, že nevidí vůbec žádný důvod, proč se snažit omezit dobu této přepravy na dlouhé vzdálenosti. Mm, podle našeho názoru se jedná o vážný problém. A jde také o to, že se nejedná pouze o přepravu zvířat, o tu samotnou přepravu zvířat, protože jsou zde ještě další aspekty eh, ekonomické povahy. Už jsem o tom hovořil na těch minulých jednáních a nechci se opakovat, takže to jsou takové ty hlavní body. Děkuji za pozornost. Velice děkuji panu zpravodaji. Děkuji Janusovi a nyníž otevírám rozpravu. Hlásí se dva, nejprve pan Deláš, paní Delanč a pan Schmidt. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat komisi za tento úvod do tématu. Nicméně bych se rovnou požádala, zda bychom mohli mít ještě další podrobnosti, zda by ty vaše údaje mohly jít ještě hlouběji. Zajímá mě to také, co se týče jednotlivých druhů zvířat a jednotlivých zemí. Tam mě to zajímá, jak je to u těch cest, které jsou za účelem porážky i za účelem jiných cest a také co se týče více eh, než 8 hodinových cest. Takže chtěla bych požádat, aby komise ještě vlastně nám předložila tyto podrobnější informace. Za druhé, pokud bychom postupovali podle pana komisaře Daliho, a o tom už hovořil mm, kolega minulý týden, tak pokud bychom, eh, pokud bychom podle toho postupovali, tak by to bylo naprosto irrelevantní, protože podle něho jsou všechny předpisy v pořádku a musíme se soustředit pouze za, na podmínky, za kterých jsou ta zvířata přepravována. A on, on říká, že vůbec vlastně se nemusíme soustředit na to, proč jsou přepravována, na tu, na tu otázku té přepravy samotné souhlasím s tím, že je důležité, abychom se soustředili na tu stávající legislativu, abychom také kontrolovali, zda ta legislativa je dodržována, zda je vymáhána, protože pokud by však tady byl takový systém, který by chtěl pan Dali, který, který se soustředí pouze na dodržování podmínek, tak ten může fungovat, pokud zde bude dobré vymáhání a vysoká úroveň kontroly. A také, aby to bylo v každé zemi stejné, tento, tato úroveň kontroly protože e, pak dochází k tomu, že někteří přepravci třeba nejezdí přes Rakousko, protože Rakousko je přísnější v některých e, těchto e, v některých těchto kontrolách. Takže pokud by nám komisař slíbil, že zde bude přísnější kontrola a lepší vymáhání a také pokud by nám řekl, jak to zajistí, protože to jsou členské státy, kdo odpovídá za vymáhání a za kontrolu. A pokud mi komisař řekne, že to nemůže zaručit, tak bychom možná měli od toho stávajícího systému ustoupit a zkusit eh, tedy zavést tyto mm, časové limity. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Schmidt. President, uh, thank you. I'd, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Chtěl bych vlastně navázat to, co zde bylo řečeno. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodaji za to, že odvedl práci v tak eh, citlivém tématu. Jsme zde jaksi mm, Máme zde, máme zde informace od pana komisaře, pardon, od komise, které jsou podrobnější, než jsme měli dříve. Nicméně tou klíčovou otázkou stále zůstává, proč eh, se vlastně tolik ta zvířata převáží. Zda, jsou, zda tam nejsou jatka v té oblasti, zda tam jsou určité hm, hospodářské, ekonomické zájmy. Eh, má skupina nechce zavést tyto limity, i když jsou zde různé názory ale myslím si, že zcela jistě zde předložíme pozměňovací návrhy. Pro mě je klíčový odstavec 8, kde zpravodaj jasně říká, že nařízení nesplnilo svůj cíl co do omezení přepravy zvířat. Měli bychom se podívat na to, proč nesplnilo svůj cíl, měli bychom se podívat, jak je to v jednotlivých členských státech, musí to být eh, přeskoumáno. Zejména bychom měli právě podporovat místní zpracování, malá, malá místní jatky a provozovny na zpracování mata, pardon, masa na základě dodávek jatečných zvířat z malých vzdáleností. To je vlastně tím, co vyřeší celý problém, protože um, je důležité, aby zde um, byly tyto ekonomické zájmy vlastně uh, zodpovězeny. My bychom chtěli, abychom, aby také uh, Eh, byly vzaty v úvahu připomínky orgánu EFSA z roku 2011, které se týkají například lepší ventilace pro přepravu koní, a eh, také je důležité eh, zlepšit kapacity místních jatek, také je důležité podívat se na pravidla státní podpory v EU, která také velice často souvisí s problémem malých provozovatelů. Také jsou zde otázky hygieny, hygienických pravidel nebo podmínek což také souvisí s přepravou. Musíme usilovat o jednotnější systém sankcí, který bude platit v celé Evropě a také důležité vymáhání všech eh, předpisů. Je to trošku tak, jako bylo ve zprávě o mm, ochraně dobrých životních podmínek eh, zvířat. Chceme také více transparentnosti, protože některé členské státy nebyly příliš ochotné zveřejňovat své informace. Také zde musí být jasné sankce pro ty, kteří nesplní určité klíčové milníky a také je zde důležité, aby eh, potravinový úřad mohl eh, provádět inspekce eh, potravinový a veterinární úřad. Také je důležité šířit osvědčené postupy mezi jednotlivými provozovateli. Jednotní provozovatele by měli mít sami zájem zlepšovat své standardy. Také je důležité, aby zde bylo určité jednotné školení. To jsou všechno velice důležité věci, které by měly být ještě v této zprávě. Je důležité na ně upozorňovat ale nicméně chtěl bych eh, obecně zpravodaji eh, pogratulovat k tomu, že eh, stále udržuje svůj názor i v této velice citlivé oblasti. Obrigado, eu queria eh, falar em nome do meu... Děkuji vám. Jménem svého, své skupiny a naší stínové zpravodajky Kalenbachové která tady bohužel dneska není, eh, jsem eh, oprávněn říct toto. Především děkuji panu Vojtěchovskému za odvedenou práci a chtěl bych eh, zdůraznit řadu konkrétních bodů, které jsou důležité a k nímž podáme pozměňovací návrhy. Něco z toho už řekl pan Smith, ale já je stejně zmíním. Paní Krettenbach eh, má obavy z toho, že neurčité, neurčité tý počet zvířat se nebo neurčitelný počet zvířat se převázejí, převážejí mezi zeměmi jen proto, aby ta druhá země eh, si je mohla označit eh, jako, že jsou původu odtamtud paní Krenbach dále souhlasí se zpravodajem v tom, že by bylo dobré mít síť menších jatek, samozřejmě při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů. Současně s tím, ovšem některé Eh, předpisy jdou příliš eh, daleko, což tedy vedlo k tomu, že řada jatek byla nucena zavřít a tím se prodloužily přepravní cesty. Myslím, že zpráva zpravodaje je v otázce transportních časů velice vyvážená a pokud se týče výjimek, eh, které souvisí s geografií Eh, některých zemí. Eh, třeba má země je periferií Unie, takže tam ty dlouhé přepravní vzdálenosti asi nejsou eh, nějak řešitelné, čili měly by být výjimky pro tyto případy. Pak je tady další otázka, a sice Týká se to dostupnosti harmonizovaných údajů a informace o platných předpisech. Eh, poněvadž v českých zemích se legislativa může uplatňovat velmi odlišným způsobem, takže tady by bylo dobré, aby zde eh, byla maximální harmonizace. Jinak celkově jsme spokojeni s tímto návrhem zprávy a jsme připraveni podat pozněvací návrhy, které myslím, že ještě zdokonalí a určitě eh, budeme rádi přijímat také pozněvací návrhy jiných. jiných. Děkuji, Anjo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych zopakoval něco, co už tady zaznělo a myslím, že to je důležité. Myslím si, že k tomu tématu přistupujeme úplně špatně. Eh, prostě eh, měl by snad Evropský parlament eh, zkrátit nařízením přepravní cesty a tím se automaticky zlepší život zvířat. Ano, samozřejmě, že pokud je, jsou zvířata Eh, stojí eh, v nějakém vozidle, no tak to eh, samozřejmě není dobré. A byla byla určitá taková situace, kdy se zvířata jakoby ztratila a po měsících byla naležena, nalezená kamsi v zastrčená mezi Balikislámem. samozřejmě, že Eh, během dopravy eh, zvířata eh, nadále musí tedy fungovat jakýmsi způsobem jejich trávicí systém, což je taky problém, a také nakládání zvířat, zvláště zvířat, které jsou gravidní a dále předspávání těch vozidel a tak dále. To jsou některé z těch problémů, které tady nacházíme a skutečně je zbytečné, aby se tato Eh, zvířata prostě zastavovala ještě na cestě a kontrolovala tam, prostě, že co s nimi uděláte. My máme v Velké Británii eh, RSPCA, to je organizace dobrovolníků, která eh, monitoruje zacházení se zvířaty a pak máme státní orgány a pokud někdo je skutečně Eh, někdo skutečně to, eh, je, je mu prokázáno to, že eh, se zvířata zachází špatně, tak je to velká ostuda. Nedávno se stalo, že jeden farmář spáchal sebevraždu, poněvadž jedno prase na jeho farmě bylo zneužíváno jedním zaměstnancem. Byla to velká ostuda. No, je to téma, které se určitě dostane do pléna a e, tam bude hlasovat mimo jiné 54 španělských e, poslanců, e, kteř, pro které je přijatelné tedy byčí zápasy a trápení zvířat tímto způsobem. Já si myslím, že celkově my nepotřebujeme další legislativu. Chce jenom to, to aby se dodržovala ta legislativa, kterou už máme. Děkuji. Nyní pan paní místo předsedkyně Paulsen. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat panu Vojčehovskému za velice vyvážený návrh rezoluce. Já myslím, že bychom se měli soustředit na řadu dalších problémů, kromě těch osmi hodin toho časového limitu. Možná, že to je takové jakési symbolické heslo těch 8 hodin, ale my eh, nemůžeme mít takto jednostranní. Myslím, že obecně potřebujeme, aby se zpřísnila pravidla a zejména jejich vynucování. Poněvadž eh, já vám mohu říci něco, co je tedy strašné, takový strašný případ. Eh, šlo o jeden transport zvířat z východní Evropy do Turecka. A tento transport byl sledován sledován tedy dozorovou organizací a bylo zjištěno, že správná pravidla se zadržují pouze v jedné třetině případů na této trase. A de facto to, že 30% eh, plní pravidla, to už je, eh, dá se říci, poněkud ironicky slušný pokrok. Čili sledování a vynucování pravidel svůj význam má a má smysl pokračovat také v naší práci, tak aby ta implementace se stávala častějším zjevem. Měli bychom mít systém založený na GPS, který bude sledovat veškeré transporty. Potřebujeme mít eh, dostatečnou datovou kapacitu tak, abychom byli schopni eh, mít přehled o tom, co se děje na celém společném trhu každý jednotlivý den. Máme tady otázky eh, třeba organizace trhu. Proč tedy ta jatka jsou tak daleko od sebe. V mnohých zemích vidíme, že zejména ty menší podniky jateční eh, zavírají své provozovny, je tedy čím dál tím méně a to samozřejmě omezuje také svobodu farmářů dále zacházet se svými zvířaty, poněvadž mnozí prostě mají v dosahu pouze jedna jatka a to je všechno. A to je samozřejmě z hlediska konkurenceschopnosti a také z hlediska zisku špatně. Já si myslím, že debatování o programu pro rozvoj venkova, o venkovských oblastech obecně, tady bychom měli zajistit ochranu malých jatek A de facto bychom mohli toto proměnit ve vlastní iniciativu, ve zprávu z vlastní iniciativy a tam bychom se mohli zabývat tím, eh, proč nám mizí malá jatka a i jakým způsobem vybudovat systém, který by zlepšil eh, podmínky pro jejich přežití. A já si myslím, že to je důležité, je to v zájmu zvířat, dopravy zvířat, ale každopádně je to také v zájmu rozvoje venkovských oblastí. Není to jenom otázka hygieny, to je jenom malá část tady toho, je tady eh, otázka systému placení, systému kontrol a inspekcí, který je možná příliš tvrdý na malé, tedy příliš nákladný. Eh, prostě když to přepočtete náklady na dodržování všech těch předpisů a kontroly versus cena za kilogram, za kilogram masa. Já myslím, že jako začátek to je dobrá zpráva. Myslím, že pan zpravodaj odvedl velmi dobrou práci, vynikající práci, dosáhl určitou eh, rovnováhu v této rozhodně nesnadné debatě. Ano, děkuji, paní Eh, místo předsedkyně Brita. Děkuji vám. Já bych eh, především chtěla říci, že eh, přeprava zvířat to není jenom o času, to je také tedy nejenom převoz zvířat na jatka, ale třeba za účelem pěstění, chovu, na nějakých prostě jiných místech, poněvadž ne všechno může fungovat na jednom místě. Čili já si myslím, že když to zredikujeme na debatě, debatu o osmi hodinách strávený na cestě, tak to je příliš příšné paušalizování. Čili eh, my se musíme podívat podrobněji na to, o čem mluvíme. Evropa je rozmanitá, máme eh, různé struktury hospodářství, jsou tedy místa, kde podniky jsou široko, eh, tedy daleko od sebe, pak eh, jinde jsou zase koncentrovány na místech třeba u eh, prasat, tady je vyšší podíl dopravy kratší než 8 hodin a to je dáno prostě tím, že de facto je tam více jatečných podniků, které jsou schopny zpracovat vepřové maso. A tak je třeba říci, že začátek transportu to je ten okamžik, kdy první zvíře je naloženo na palubu. A toto je třeba zohlednit. A také prostě ten dopravce musí možná eh, obět několik farem, kde nakládá zvířata postupně a to znamená, že i tam ty prostoje, kdy se přikládají další zvířata, tak to už je eh, doba přepravy. No a kde vlastně máme ty delší přepravní časy? No to je tam, v regionech, kde je více farmářů rozptýlených po eh, širší ploše. Čili eh, pokud eh, my tady zavedeme nějaký limit, prostě 8 hodin třeba, no tak tím pádem prostě bude třeba ten transport rozdělit na více. A mm, to znamená, že se to všechno prodražuje, e, zvyšuje se tam e, riziko onemocnění zvířat a protože infekce má svůj průběh a taky svůj čas, čili my skutečně se musíme zabývat tady otázkou třeba kvality toho transportu. To je něco jako u nás. Pokud máme pohodlný vlak typu ICE, tedy rychlo, rychlák, tak samozřejmě je to lepší, než prostě eh, jedeme nějakým prostě zastaralým vlakem. A tady, eh, co tím chci říci, prostě nemůžeme to redukovat pouze na čas, na to, jak dlouho trvá ta přeprava těch faktorů, tam mnohem, mnohem více. No a samozřejmě je třeba zajistit, aby eh, farmář měl možnost vybrat si z jatek. Nemusí, nesmí být odkázány pouze na jedny jatka. E, samozřejmě tam jsou různé vazby, prostě různé kontroly a tak dále. Třeba Taky ty menší regionální jatka potřebují také kvalifikovanější eh, lidi, protože eh, není to taková ta pásová výroba, kde každý umí jenom jeden úkon, ten člověk musí být kvalifikován komplexně. No, hm, samozřejmě, eh, pokud je pouze jedna možnost, tedy jedna jatka, kam je možno dodávat, no tak to už potom není trh. My prostě chceme mít farmáře, kteří se chovají také jako podnikatelé, čili i toto je třeba zohlednit. Dále je třeba dbát na to, abychom nesrovnávali hrušky a jabka, protože eh, tady se hovoří také o E, přeprava, e, přepravu zvířat ve volném čase nebo zvířat tedy pro účely volného času a to taky, to prostě už se tak trošku e, vymyká našemu vnímání, protože my se zabýváme zemědělstvím, ale prostě i toto, i prostě soukromá mimozemědělská přeprava zvířat, i toto by mělo být v našem hledáčku. Či já myslím, že bychom tady měli nadále intenzivně debatovat o této zprávě, a je třeba to dát všechno dohromady. Kvalita, kontrola, mm, prosazování evropské legislativy a tak dále. Děkuji vám. Grazie Britta. Onorevole Gerling. Děkuji, pan Gerling. Děkuji. Já nebudu hovořit eh, o všech těch argumentech ve prospěch vymáhání normy. Ty už eh, zazněly. Zástupce eh, komise eh, zde byl eh, mm, tak trochu pod tlachem, mm, když tady posledně byl na této debatě, a, protože tvrdil, že s, tím ním nemůže nic dělat. A všem teď to vypadá, že s tím opět nic nedělají a kdyby možná jste s tím něco dělali, tak by to možná nebylo tak problematické. No, ostré ten problém. Já bych eh, představila eh, pozměňovací návrhy, které i já konkrétně předložím, eh, které se týkají omezené a konečné doby v přepravy, zejména pro koně. Zatím jsem to nezmínila, ale docela jistě to ještě zmíním. Měly by se přeskoumat poznatky, a EFSA to tak učinila, například NoZL 2010, 2010 Marlin, nebo a prostě existuje celá řada eh, studií, které ukazují, že vzdálenosti a časy pro koně by měly být eh, specifické oproti obecným předpisům. Myslím si, že je zcela eh, zřejmé, abychom jasně komisovali najevo, že konečná omezená doba přepravy koní na přerážku je eh, také nezbytná. Eh, koně, kteří eh, jsou přepravováni za jinými účely, nejsou přepravováni tak dlouho, protože jsou to cená zvířata. Ale jinak je to skandál, pokud jsou na překážku. Víme, že jsou převáženi podél východních hranic, nebo přes východní hranice z Ukrajiny, z Ruska. Potom jsou na potom jsou eh, přeloženy na kamiony a, a přivezeny na Sicílii na porážku. Takže příště, až eh, budete jíst ragu baréze nebo belgický koňský steak, tak se zamyslete prosím nad tím, od eh, jak dalekou cestu to maso muselo urazit. Odkud? A tohle je věc, kterou můžeme docela dobře vyřešit teď a neom, vlivňuje to zemědělství v nějakém širším měřítku. Děkuji. Pan Hashford. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že celý tento výbor eh, jako jeden muž chce vyšší uh, úroveň uh, blahobytu zvířat při přepravě, pohody zvířat při přepravě. Ovšem, když omezíme eh, přepravní dobu na 8 eh, hodin, tak to bude poměrně tupý nástroj, kterým nezbytně nedocílíme eh, vyšší pohody zvířat. Pokud podmínky pro přepravu zvířat ve vozidle budou špatné, tak hodina je příliš mnoho. Ovšem tam, kde ty přepravní podmínky jsou vysoce kvalitní, uspokojivé, tak zvířata, která například musí, která musí jet 10 hodin, tak je to mnohem eh, menší stres jet jednou 10 hodin než 8 hodin eh, vykládka, eh, ustájení, nakládka a další cesta dvou hodin. Takže 8 hodin je opravdu poněkud tupé. Za druhé, musíme si uvědomit cíl eh, celé řady těch cest a eh, já mám zkušenost se vlastního podnikání například. Musíme si uvědomit, eh, že normy zajištění kvality, které, mm, na kterých trvají velké malou obchody, se zaměřují i na jatka. Proto se často musí cestovat daleko protože v Británii oni například používají jenom jedna nebo dvoje schválená jatka pro své produkty. A proto eh, mm, to volání po malých lokálních jatkách za prvé příliš mnoho eh, u zvířat nezvýší a za druhé to bude nesmírně ekonomické. A za druhé, hm, nebo konečně eh, poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, že nepotřebujeme více pravidel. Potřebujeme univerzální uplatnění nařízení ve všech členských státech. Děkuji. Dobrá, děkuji eh, všem účastníkům debaty. Já bych rád eh, poděkoval eh, panu míst předsedovi Vojčechovskému za jeho zprávu. A stejně jako řada kolegu bych eh, ho vyzval, aby rozlišoval mezi zvířaty, eh, která jdou na porážku a nebo jinam na výkrm nebo na eh, další část životního cyklu. Každopádně máte slovo, abyste mohli zavřít. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o bod 9, tak tam rozlišujeme mezi různými limity pro přepravu jatečných zvířat. Dámy a pánové, já vám děkuji za vaše připomínky. Eh, s chutí jsem a s pozorností jsem si je vyslechnul a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Myslím, eh, že všichni se chceme ubírat to obdobným směrem. A potáhneme zájem pro vás, tak připravíme dobré stanovisko. Jenom eh, k jednomu tomu problému, o, kterým, eh, o kterém hovořil pan eh, Smith, myslím i nejzřetelněji. Problémem je určitý ekonomický model. Nebavíme se tady jenom o transportu. Prostřednictvím nařízení o dopravě jsme chtěli ovlivnit ten ekonomický model, který by byl výnosnější pro zemědělce. tak abychom eh, se neubírali stejným eh, směrem jako celá evropská ekonomika, to znamená koncentrovaná výroba ve eh, velkých zpracovatelských závodech a jatkách, kam se jezdí poraže zvířata daleko. Ta malá jatka mají být důležitá, která jsou důležitá pro místní konkurenci, jsou velice důležitá, tedy mizí a je důležité, aby zemědělcům nediktovaly podmínky velké skupiny. A zemědělci měli možnost si vybrat, komu ta zvířata prodají. Pane předsedo, já bych rád požádal, pokud by to bylo možné, abychom se dověděli, kolik malých, i kolikera malá jatka existují. a jak se ten počet mění v posledních desetiletích. Taková data by byla velice zajímavá. U nás v Polsku ten proces mizení eh, malých jatek eh, je velice rychlý. Ona prostě nemohla eh, splnit všechna ta, všechny ty tvrdé normy, které jsou jinak velice užitečné pro fungování zemědělského sektoru. Takže rád bych, rád bych požádal komisi ještě před tím eh, konečným rozhodnutím, které zde budeme přijímat, až ještě předtím, než budeme projednávat pozměňovací návrhy, aby nám poskytla takovéto eh, informace, jak se to mění, kolik eh, karetka máme a jak se ta situace změnila za poslední deset let třeba. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, děkuji vám. A... Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 30. května poledne. A to se dostáváme k dalšímu bodu. Chce se komise znovu zíslo? Ne? Nebo předtím? Možná, že to je konkrétní otázka paní Indelágr. Nebo eh, vy si to věříte sami. Tak dobře, tak bod 4. Eh, organizace společného trhu se zemědělskými produkty. Jednotné nařízení o společné organizaci trhů. Teď už máme třetí eh, příležitost vyměnit si názory k této věci. Možná, že menší pozornost eh, jsme zatím věnovali tomuto důležitému aspektu reformy než jiným, takže je důležité, aby eh, se sem dnes vrátil Michel Danten a věcně eh, nám vysvětlil, o co jde. Dostává slovo a potom povedeme debatu. Merci, monsieur le président. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám nejprve říct, že si myslím, že e, ta zpráva o e, organizaci společného trhu se zemědělskými produkty zpočátku nebyla příliš zajímavá pro všechny zúčastněné. Nicméně teď se vlastně najednou ukazuje, že e, to začíná všechny zajímat více a že začíná k tomu zajímat velice vyhraněná stanoviska. Tento text je dost složitý a také to vyžaduje i mnoho Eh, úsilí ze strany právníků. Chtěl bych jim poděkovat společně i eh, dalším kolegům, eh, asistentům a také kolegům z sekretariátu výboru AGRI za spolupráci při přípravě této prezentace. Chtěla bych vás tedy nejprve co nejstručněji informovat o hlavních bodech. Ve své zprávě navrhuji, aby zde byly začleněny ještě další tři věci, které se nakonec, které byly buď již schváleny na trialogu, nebo zřejmě budou schváleny. Zaprvé se, týká, zaprvé se to týká balíčku o e, sektoru výroby mléka. Jedná se zejména o to, co říkal kolega Garcia Pérez nebo kolegyně. Jedná se o určité e, standardy nebo normy uvádění na trh, marketingové normy. A já bych navrhoval, abychom do zprávy ještě začlenili další věc, o které se nyní jedná na trialogu. Má to na starost kolega Dofman, tento to jednání vede. Celkově tam jsou tři věci, které Evropský parlament, respektive výbor, zemědělský výbor schválil před několika týdny. A myslím si, že tyto, ehm, tato témata by neměla být jaksi rozmělňována různými pozměňovacími názory, návrhy, protože už to byly dostatek příležitostí o tom hovořit. Nicméně samozřejmě každý má nárok předložit případné pozměňovací návrhy. Někteří ehm, by se rádi jak si navrátili do minulosti. Myslím si, že ti nezískají většinu k tomu, abychom se vrátili ke starým formám různých eh, těch intervenčních opatření, eh, která zde fungovala třeba v 70. nebo 80. letech. Nicméně tedy navrhuji, abychom zde schválili určitou zásadu, že eh, zde vlastně eh, dáváme zemědělcům jakési pravomoci řídit tyto trhy. A tato zpráva by tedy měla posílit zejména producentské organizace, měla by posílit jejich vyjednávací možnosti a schopnosti. Eh, souviselo by to také i s posílením konkuren, eh, práva hospodářské soutěže. Měli bychom zde tedy použít článek 42 Lisabonské smlouvy, plus zde máme ještě možnost Eh, vlastně mít výjimku eh, od článku 100 odstavce 1, který se týká hospodářské soutěže. Farmáři a producentské organizace by zde měli mít jasný názor a jasná stanoviska. Zatím jde o to, že v jednotlivých členských státech jsou na to různé názory, také i jednotlivé úřady pro hospodářskou soutěž v jednotlivých zemích eh, na to nemají jednotné návrhy, názory. Navíc se, mění i, navíc se liší i zákony v jednotlivých zemích, takže eh, je důležité, aby každý členský stát měl určitou, určitou volnou ruku do určité míry. Máme zde například v Německu, eh, zde máme právo hospodářské soutěže, které například eh, zabraňuje vytváření různých eh, profesních organizací, což například zase v Itálii je povoleno. Nicméně máme zde tedy ty vnitrostátní zákony, které je důležité respektovat. Pak jsou zde ještě tři nebo čtyři produkty, o kterých se stále ještě mm, jedná. A Evropský parlament tam má poměrně jasné stanovisko. Byla zde zpráva z loňského roku kolegy Alberta Rose. Jedná se zaprvé o cukr, kde navrhuji, abychom se opět vrátili k tomu systému e, kvót až do roku 2020. Nicméně mělo by tam být ještě e, z, do, zvláštní doložka, která by říkala, že podle toho, jaká bude situace na trhu, tak vlastně lze pohybovat s těmi kvótami a e, v roce 2018 by komise měla přinést e, zprávu o tom, jak by to mělo potom vypadat po roce 2020. Pak e, také, co se týče vína a pěstování vinné révy, tak tam je stanovisko, které bychom se chtěli ještě podpořit zavedením určitých termínů. Máme zde judikaturu Evropského soudního dvora, z níž vyplývá to, že již v minulosti mm, vlastně došlo, docházelo k oslabování vlastnického práva já zde navrhuji celkově termín rok 2030, nicméně myslím si, že ostatní budou chtít asi to datum eh, posunout eh, směrem eh, tedy k dnešku. Hovořil jsem již s mnohými a stále jsem přesvědčen, že takové zavedení by ještě přineslo další kompromisy, také bychom měli ještě vzít v úvahu názory eh, skupiny na vysoké úrovni, kterou hodlá komise svolat. Eh, Já tedy s politováním bych poté, eh, nebo bylo by mi velice líto, pokud by Evropský parlament nebyl začleněn do takového rozhodování. Čili je důležité, aby, abychom se měli také závěry té konkrétní pracovní skupiny. Co se týče mléka, tak eh, je nám všem líto, že eh, zde nakonec ten, ta legislativa nepřinesla konečné nějaké mm, řešení. Před několika týdny jsme o tom jednali, ukazovalo se, že ten systém nefunguje, nicméně ten systém, který jsme před několika týdny schválili, eh, bude mm, teprve vlastně od 1. září eh, fungovat, takže je dost eh, brzy říci na to, že vlastně nefunguje. Nicméně je důležité, že pokud by nastala určitá krize, tak bude možné eh, posílit nebo pomoci zemědělcům, kteří by dobrovolně oslabili nebo snížili svou produkci. A je to tak, jak během krize v odvětví mlíka v roce 2008-2009 někteří farmáři naopak tu krizi využili a zvýšili své marže. To jsou tedy má stanoviska k této zprávě. Velice rád zodpovím vaše případné dotazy, teď nebo později. A chtěl bych také ještě poděkovat stínovým zpravodajům, nebo stínovému zpravodaji, s nímž jsem se mm, zatím několikrát setkal. Děkuji, pane předsedo. Grazie Michelle, iniziamo subito il dibattito, do subito la parola a... Děkuji Michele a teď dávám slovo Mm, paní Gracia Perez. Velice děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěla bych nejprve poděkovat eh, panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. A co se týče způsobu, jakým tuto práci vedl během několika týdnů, mm, chci říci, že dokázal velice dobře koordinovat zástupce různých politických skupin, a nakonec jsme dosáhli eh, dohody i v řadě různých bodů, kde byly původně různé názory. Byly zde předloženy různé návrhy. Obecně mohu říci, že sdílím jeho názory, které se týkají různých věcí. Co se týče toho balíčku o jakosti, tak tam si myslím, že bychom možná mohli požádat o více informací pro náš výbor. Zatím o tom ještě stále jednáme s radou, protože jsou zde různé režimy dodržování jakosti. Pak jsou zde ty marketingové normy. Tam již byly dosaženy určité, eh, tam jsou určité dohody. No a co, co se týče společné organizace trhu, tak tam jsme se nakonec rozhodli oddělit dvě kategorie. Na jedné straně máme jakost a na druhé máme společnou organizaci trhů. Nyní jsou zde eh, různé co se týče společné zemědělské politiky, tak eh, za to odpovídají na jedné straně producenti, tam se to týká tedy těch přímých podpor. Je důležité, abychom zde dokázali zaručit budoucnost celého odvětví. A zde jsme v takové pozici, abychom zavedli určitý nástroj, který nám pomůže Eh, dobře také regulovat v budoucnosti tu situaci, zejména co se to týká také cen v tomto odvětví a je důležité vůbec se postarat o budoucnost celého tohoto odvětví. Eh, nástroje, které máme v rámci společné organizace trhů, tak eh, se to týká rozdělení pravomocí Zejména se zde klade důraz na producenty v celém dodavatelském řetězci. Je to zásadní, pokud chceme obstát před výzvami, které nás čekají. Také usilujeme o jasné vymezení těchto možných nástrojů. Zároveň musíme usilovat o jasnost celého systému a také musíme brát v úvahu různé e, výklady na úrovni členských států. Pan Tlantán hovořil o návrhu, který se týkal cukru a také pla, um, um, možnost, možnosti nové výsadby. Jde o to, abychom brali v úvahu konkurenci a konkurenční prostředí v jednotlivých odvětvích. Máme zde například tedy ty kvóty na cukr do roku 2020. Také eh, dále výsad, práva na výsadbu. Souhlasím, co říkal pan Landan. Důležitá je také studie, která se má týkat jednotlivých eh, názorů, jednotlivých návrhů, které budou možná učiněny. A my doufáme, že nakonec dojdeme k dobrému závěru pro celé této odvětví. Kvalita eh, sarebbe Děkuji vám otázce balíčku kvality je, myslím, lepší, když to necháme oddělené. To znamená, to jsou eh, máme tady systémy kvality a na druhé straně tady máme marketingové standardy, čili tam eh, možná eh, ten, první část toho balíčku, to znamená ta kvalita vlastní, že tam by možná mohlo dojít k dohodě k prvním čtení. Rada zatím tedy nemá vyjednávací mandát a pokud tedy pokud tedy ho nedostane, tak my se budeme snažit nějakým způsobem tedy eh, zachránit ta, ty důležité předpisy. Mark Tarabela. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na Michela, já jsem s ním spolupracoval na mléčném balíčku. A já souhlasím s těmi principy, které on tady popisoval, to znamená, je třeba posílit postavení výrobců na trhu. My bychom samozřejmě měli posilovat eh, výrobce. A pak tady máme eh, článek 42 eh, Lisabonské smlouvy, to je výjimka z konkurenčních pravidel, protože oni musí mít určitou sílu. No a pak, pokud se týče mléka, tak my už jsme vlastně od toho posledního hlasování na Eh, při spolurozhodování mezi radou a parlamentem jsme tady skutečně viděli první eh, pokusy, jak si ten systém opět nabourat. Možná, že ne všichni, ale určitě někteří se snažili ty výrobce podněcovat k tomu, aby nepřistoupili na nový systém. A už se ho pokoušejí tak jak pomaličku Eh, olamovat a eh, prostě zmenšovat. Eh, nicméně my tady máme veřejné orgány, které by měly, respektive je to jejich povinnost hlídat trh a měly by tedy dbát na nastavení přiměřené rovnováhy v tom dodavatelském řetězci, tak je to tedy eh, u cukru a stejně u mléka. Já jsem tedy proto, aby tedy až do roku 2020 byly nějaké kvóty, eh, eh, proč ne rok 2030, no někteří budou navrhovat 2099, ale já si myslím, že když tady zmíníme rok 2030, tak to už je dobrý signál. No a ještě jedna věc, hovořilo se o e, nejnovějším e, vývoji, takže e, třeba Lactalis ve Francii a jsou i další. Jsou to prostě firmy, obchodníci, kteří se, nebo zpracovatelé, kteří se snaží odradit farmáře od nového systému. Jsou to takové ty velké oligopoly, které prostě proti tomu bojují. A určitě něco podobného eh, bude eh, vznikat také v jiných oblastech a my musíme zajistit to, respektive příslušné orgány, aby se tedy <clears throat> respektovalo to, co je napsáno v zákoně. Pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, jménem EPP zpravodaj poděkovat za obtížnou práci, kterou zde odvedl a já mu dávám za pravdu, že z hlediska právního je to skutečně velmi komplikované téma. Eh, myslím, že velká většina kolegů v tomto sále se se mnou shodne na tom, že plánované hospodářství, jakožto hospodářský systém nefunguje a už zkrachovalo, ale také se domnívám a myslím, že také mě mnozí podpoří, že úplně volný trh bez pravidel taky nefunguje. To jsme začali na finančních trzích. To znamená, že my musíme mít společný tržní řád. A je třeba, abychom v příštích týdnech to nastavili správně. A tady už zazněly dobré příklady. Já, když se tedy zastavím u cukru, my jsme eh, asi s 90% eh, hlasem, tedy ano v našem eh, výboru, rozhodli, že chceme až do roku 2020 podržet tento systém a také nová výsadba, tedy prodloužení těch práv výsadby. Pokud se týče mléčného balíčku, tak to byl první krok, po kterém musí následovat další. My jsme v prvním kroku se tý, zabývali spíše situací mezi zpracovatelem a, a e, výrobcem a Tady máme bohužel mezi těmi zpracovateli koncerny a třeba v Německu my jsme viděli, jakou mocí oni disponují. A zejména tedy v tom mléčném sektoru je vidět, že je tam obrovský tlak na cenu u producentů. Já myslím, že musíme věnovat eh, hodně pozornosti prováděcímu právu. Když se podíváme podíváme se to, co navrhuje komise, tak eh, tady to prostě končí a eh, ta, ta prováděcí část tady prostě není řešena. A tady zase je třeba, abychom jako parlament dbali na to, že když už tedy se do něčeho vkládáme, bereme si na sebe tu zodpovědnost, tak je třeba, abychom to dotáhli do konce a aby nedocházelo potom k rozhodování mimo tento parlament. Jak důležitý je společný tržní řád, je vidět také třeba na oblasti másla. Eh, já jsem se eh, zrovna dnes eh, dočetl, že se tady mm, opět dochází jakýmsi náhražkám, je to rozšířené po Evropě a je třeba tedy, aby ty naše systémy fungovaly velice dobře. Velkým problémem společného tržního řádu je financování příslušných opatření. To souvisí také s naším rozpočtovým řádem a my skutečně nemůžeme eh, si dávat eh, nebo vytvářet zásoby pro případy krizí, to by určitě Eh, stálo miliardy a v okamžiku, kdy ty miliardy našetříme, tak tady mnozí eh, začnou tedy dostávat různé nápady, na co jiného je využít. My skutečně potřebujeme mít systém, který nám vytvoří nějakou finanční zásobu pro případ krizi, abychom byli schopní. A já myslím celkově eh, je třeba, abychom velkou pozornost věnovali právě těmto opatřením tržního řádu, poněvadž ty budou spolu rozhodovat o fungování evropského agrárního trhu a já tedy předpokládám, že tedy všechny frakce na tom budou spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji vám, Alberte. Děkuji eh, za to, že jste zmínil to možná nejobtížnější, které spojuje všechna tyto témata. Ano, tady je velká otázka uvedení do souladu s Lisabonem. Nám se nepodařilo najít dohodu během polského předsednictví, ale pořád na tom ještě pracujeme. Nicméně, jakmile je řeč o penězích, a to je to nejbolestivější tady je velice často situace taková, že se nejsme schopni zhodnout. A teď dám slovo Giovannimu. Já bych tak poděkoval eh, Michelovi za vynikající odvedenou práci a rád bych zdůraznil jednu věc, kterou Eh, tady máme, je vlastně společná financování kterékoliv části kapu. Jak už tady bylo řečeno z úst kolegů, eh, hovoříme o slaďování předpisů. Je to otázka eh, jaksi, automatických závazků. že když se tady hovoří o slaďování, tak tady vidíme to, že země, které eh, kterým to příliš nevyhovuje, poněvadž mají eh, svoje regionální pravidla, tak eh, tady bude potřeba provést decoupling na národní úrovni, aby se tady nějakým způsobem vyrovnali ztráty z zemědělských programů. To je prostě takový ten vztah mezi eh, nařízeními týkajícím se venkova a horizontální regulací. Mě by zajímalo, zda zpravodaj stejně jako já se domnívá, že bychom měli ještě posílit to, co jsme rozhodli při hlasování o chovu. Poněvadž eh, Existují podniky na národní úrovni, máme také regionalizaci a prostě tady ta mm, eh, pravidla na venkově jsou dosti eh, regionální, možná lokální, takže pokud eh, bychom eh, skutečně tady chtěli tu harmonizaci provádět nebo sladěvání, tak to by bylo skutečně obtížné opatrně. Děkuji. Pani Reimes, já bych eh, chtěla poděkovat za konstruktivní spolupráci s eh, pravotaje, který nás velice dobře vtahoval do dění. A musím říct, že on také už na začátku jasně řekl, že minulost je minulostí a tak by to mělo zůstat. To třeba také znamená, že při debatě o kvótách, tak eh, eh, hovoříme také třeba o prodloužení cukerních kvót a pravidlo výsadby, ale tady je třeba jasně říci, kdy a jakým způsobem toto má být ukončeno, protože není možné, že to prostě teď necháme otevřené a pak to budeme diskutovat zase někdy jednou znovu a tím de facto eh, zvyšujeme nejistotu pro aktéry, no a to bychom neměli. Čili my bychom skutečně měli mít odvahu říci, kdy, kde a jak toto chceme jak si ořezat nebo ukončit. A také Eh, se shodujeme na tom, že nechceme dále do, povolovat vývozy a že je třeba, abychom měli tedy intervenční eh, zásoby, a to jak státní, tak privátní, čili prostě abychom měli jakousi prostě úroveň eh, zásob, prostě takových těch nouzových zásob. Dále jasné, že chceme posilovat výrobní družstva a že možná by mohly být částečně tedy vyňaty z konkurenčního práva, ale pozor, aby zase nezačaly dominovat, aby takto nevznikly nové monopoly. To by zase nebylo v zájmu těch, tedy ani v našem Eh, prostě, aby se nestalo to, že zemědělci, kteří do těch družstev nechtějí, aby prostě k tomu nebyli nuceni, čili opět, aby tady nevznikla jakási nová, eh, nový, nová monopolizace. Dále, jakým způsobem tady se stavět k těm delegovaným právním aktům. Euroskepticismus mezi našimi občany mimo jiné souvisí také s tím, že eh, to vypadá, že prostě máme eh, jaksi domácí vlády, ale to už jsou prostě jenom takový eh, jaksi udržovatelé nebo vykonavatele čísi příkazů. A všechno to přichází z Evropy, která je netransparentní po občana, pro občana. Občan prostě nechápe, jakým způsobem se tady rozhoduje, odkud se to všechno bere. No a lidé z toho mají strach a pokud tento strach chceme rozptýlit, tak eh, musíme se chovat eh, odpovědně a to znamená, že bychom jako parlament si měli držet svoji, své privilegium rozhodovat také eh, do budoucna. A, a samozřejmě to nesmíme také věci jenom zdržovat, musíme je tady jako dělat eh, v příslušném eh, časovém rámci. No, v podstatě se dá říci, aby, že je třeba dosáhnout toho, aby to, co jsme vyjednali v Lisabonské smlouvě, aby se také Eh, promítlo v praxi. Uh, oui, monsieur président, moi je voudrais aussi intervenir. Předsedo, já bych uh, si chtěl také ujmout slova. A, a řeknu nejdříve, že Michel Danten odvedl opravdu vynikající kus práce. V kontextu toho, co se po ním žádá, nemohl dojít eh, o mnoho dál. Počet obecných kapitol zde pokrytých eh, nám umožní vytvářit, vytvořit si obecný rámec. Samozřejmě některé drobnosti eh, tam k tomu bude ještě třeba přidat, k tomu budou pozměňovací návrhy. Ty mohou být popisnější. Dále. Fungování některých organizací výrobců bude možná také třeba podrobněji popsat. To, co se stalo už u mléka, by se dalo eh, rozšířit eh, i jinde. Jsou tady skvělé příklady, eh, například u práva hospodářské soutěže. Jak jste říkali, nechceme, aby stát nebo komise sledovali výrobu a zároveň nechceme dohody mezi výrobci a zpracovateli. No tak pokud nechcete ani jedno, tak eh, to bude nakonec eh, panovat zákon divočiny. Takže já si myslím, že teď eh, jsme se k tomu značně posunuli, a tedy k pozitivnímu řešení. Poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, bylo to měkké přistání, o které hovořil kolega Romer. Něco, eh, co bychom měli zařídit. A když už eh, používáme leteckou terminologii, tak proč eh, hovořit o přistávání, ale ne o vzletu? Proč neexpandovat na nové trhy, na lokální trhy, neregionalizovat, nevytvořit nový prostor pro rozvoj zemědělství? To by bylo důležité tuto chvíli jsme uvězněni v nějakém stávajícím rámci. Určitý systém organizace u svínem má přijít ze zhora s vínem, má to potom eh, má to potom platit do roku 2030, jako, jak říkal pan Tarevá do roku 2099, tak a to tež mlečné kvóty 2099, no zkusme se k tomu postavit vážně musíme eh, pojmout eh, zemědělství už eh, jinak než v 70. a 80. letech. Dobrá, posledním řečníkem je paní Delange. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za veškerou odvedenou práci a budu mu také hodně držet palce v práci, kterou, která ho ještě čeká. Já si myslím, že tohle je klíčová zpráva, pokud jde o to, jak postoupit k volnějšímu zemědělství, se kterým nebude nic špatně. Pokud to bude všechno dobře, tak eh, si zemědělci budou vydělávat jenom na trhu a ne žádnými jinými způsoby. Ale víme, že svět není ideálně uspořádaný všichni a všichni víme, že do budoucna budou eh, špičky a poklesy eh, na zemědělském trhu, takže to musíme předjímat tímto předpisem. Ty zachytné sítě musí být silné, to souhlasím. Otázkou je, jestli posoulit intervenci, nebo tady se dívám na Giovanniho Laviu eh, z rozpočtového výboru, jestli eh, řekneme, že třeba se postarat o dostatek prostředků eh, na intervence, například prostřednictvím tendrů abychom mohli učinit ten další krok Eh, pokud to bude přes milion tun eh, eh, obilí nebo 30, nebo 30 tun másla a tak dále. Pokud jde o ten mleční balíček, tak já si myslím, že je docela nebezpečné ze strany státu, ať už ze strany Evropy tedy, nebo ze strany národních států, zasahovat do výrobního množství. Kdybychom to dělali dobře, tak v Evropě ekologické podmínky a, a trvalá udržitelnost by určovaly, kolik máte chovat zvířat. A pokud to budeme dělat tímto instrumentem, no já si myslím, že e, tím toho nedocílíme vlastně. E, jak e, budeme určovat ceny mléka? Prostě Příliš eh, nízká cena mléka je teď dána tím, že eh, vyrábí víc Amerika a Nový eh, Zéland tuto chvíli. Takže evropští producenti, kteří jsou, budou dobře konkurenceschopní, a systém, který je potom bude omezovat v jejich možnostech, no tak to si nemyslím, že je úplně rozumné. Když pokud se na to podíváte celosvětově, tak eh, to je nebezpečné, i když to možná vypadá rozumně, když se na to podíváte z místního eh, pohledu. Takže určovat eh, výrobní množství z úrovně státu Eh, je nesmyslné. Eh, I kdy, a taky proto, že vám kolikrát eh, chybí data. Když komise přijme, když tady na výboru přijmeme nějaká data nebo nějaké údaje, tak už je trh dávno někde jinde. Potom, pokud jde o kvóty na cukr a tak dále, tak to, co říkala paní Reimers, bylo velice rozumné. Domluvme se navzájem, od kdy, nebo kdy ty systémy vyřadíme z provozu. Možná, že teď není vhodné odstraňovat regulaci cukru, eh, ale musíme eh, se zabývat celým řetězcem eh, zpracovateli cukru, například výrobci čokolád, kteří tvrdí pořád, že udržují trvale udržitelně a já si myslím, že to má znamenat, že mají používat regionální produkty, to znamená evropské produkty a tak dále. Takže eh, potom se můžeme pobavit o tom, kdy eh, ty kvóty mají doběhnout. S panem Reindersem se do toho můžeme pustit. Podobně jako u mléka eh, může to být systém v momentu, kdy se nepřijmou žádná opatření, kdy se to nepře, neprodlužuje. Tak to je dnes u mléka a to je instrument, který by možná byl užitečný i u jiných trhů do budoucna. Děkuji. Dobrá, děkuji Ester pokud jde o skupinu na vysoké úrovni, tak komise byla požádána o vyslání pozorovatele, tak my bychom možná mohli zdůraznit, respektive náš výbor byl požádán o vyslání pozorovatele, takže bychom toto možná mohli posílit a vyslat někoho, kdo bude zastupovat parlament na těchto jednáních. Každopádně děkuji panu Dantánovi a nemáme-li co dodat, tak můžeme přijít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Nebo ještě chcete něco říct? Ano, e, já bych e, chtěl vysvětlit dvě, tři věci. Nejdříve bych se omluvil, pane předsedo, protože e, jsem to možná neřekl úplně jasně. Já jsem si popletl ty tři zprávy. Ono jde o Daufanu zprávu, ale o zprávu Di A já jsem prostě eh, sledoval eh, naši procesní složku. Pokud jde o konkurenční pravidla, Hmm, tak mezi námi, eh, řekněme si to jasněji. Já jsem tam chtěl dát do textu řadu definic z jurisdikce, ale článek 103 Lisabonské smlouvy nedává parlamentu pravomoci intervenovat. Jenom rada to může učinit na základě výzvy komise komisi eh, s jednoduchým stanoviskem parlamentu. Takže já bych eh, navrhl, aby komi, abychom vyzvali komisi, aby předávala stanoviska a, radě k této věci. Potom potřebujeme další věci, eh, další debatu. Nejdříve tady máme zprávu o rizik. Měli bychom mít tedy řízení rizik, no zvládání rizik vlastně extra mimo zemědělský rozpočet potřebujeme eh, mnohem širší eh, debatu, než na tomto výboru, se rozpočty v kolegovém výboru. A my zpravodové eh, si tohle to budeme muset navzájem vyříkat a pozměňovací návrhy nám také umožní to vyjasnit. A potom je tady otázka zelené chemie, o které jsme zatím vůbec nehovořili. A myslím si, že když tohle vrátíme do textu, tak eh, eh, to bude třeba udělat někde mezi profesemi tedy. Já eh, i nadále tedy budu pracovat s pozměňovacími návrhy, které jsou předložené. A děkuji všem jejich předkladatelům a stínovým zpravodajům, se kterými, myslím, probíhá spolupráce velice dobře. Dobrá, děkuji a nyní přejdeme tedy k dalšímu bodu, kterým je prezentace studie ale rád bych připomněl, že hned po této studii budeme zasedání, budeme mít velice stručné zasedání koordinátorů. Takže bych poprosil, abyste tady zůstali. Myslím si, že tak eh, do hodiny to všechno vyřídíme. Takže zhruba v eh, půl šesté eh, začne eh, stručné jednání koordinátorů. Takže teď prezentace studie na téma srovnávací analýza podpor v oblasti zemědělství ve státech významně zapojených do obchodu v této oblasti. Rád bych uvítal naše experty. Je tady Jean-Claude Biro za Euroke a Jean-Pierre Pito. A nyní tedy eh, jim okamžitě dávám slovo, aby nám mohli představit eh, efekt těch jednotlivých systémů v Kanadě, Spojených státech a Švýcarsku a porovnali je eh, se s naší společnou zemědělskou politikou. Máte maximálně 20 minut, pánové. Merci, monsieur le président. L'étude qui nous a été... Vážený pane předsedo, velice děkuji za příležitost prezentovat tuto studii. Jedná se o Eh, porovnání zemědělské podpory v rámci EU v eh, porovnání s ostatními zeměmi. Jedná se vlastně o eh, podporu zemědělců a pokud se pokusíte o mezinárodní srovnání, tak je důležité stanovit si na to dobrou metodiku, která vezme v úvahu veškeré druhy takové podpory. Například je důležité vzít na jedné straně v úvahu číselné údaje, které máte také zde v grafu. Jedná se o vnější míry podpory podpory v jednotlivých eh, v EU, eh, ale jedná se také o národní účty, také se můžete podívat i na mikro, mm, údaje z mikroekonomiky. A celkově z té dojdete k údaji asi 50 miliard eur, což jsou tedy různé druhy podpory. Eh, OECD bere v úvahu třeba takové věci jako jsou například různé daňové slevy na paliva, pak zde máme různé transfer, transfery, které nejsou v rámci rozpočtu, ale jedná se o transfery, jako je třeba například cenová podpora cen. Takže jsou zde vlastně různé metody a stanovení správné metodiky je poměrně choulostivá otázka. Pokud chcete zejména eh, porovnávat eh, země, které mají podobné systémy, tak v Evropské unii máme zejména přímé podpory, zatímco v jiných zemích eh, se ta podpora týká zejména podpory cen. To znamená, pokud chcete porovnávat tyto rozdílné země, musíte brát v úvahu celkovou výši podpory, což je dost eh, obtížné a musíte brát v úvahu i podporu, která se vlastně neobjevuje eh, nebo není jasná v rámci rozpočtu. My jsme se tedy rozhodli podívat na ukazatele, které se používají nejčastěji, například jsou to ukazatele OECD. Eh, je to tedy ten ukazatel, který se nazývá odhad podpory výrobců nebo odhad producenské podpory PSE. Pak zde máme ukazatel AMS, agregovaná míra podpor. To je ukazatel, který používá zejména Světová obchodní organizace. A mm, to je také ukazatel, který má určité také jakési právní, právní sílu, protože země musí dodržovat určité stropy. Pokud se podíváme na tu podporu, co by podíl e, na celkové produkci, tak můžeme říci, že zde došlo zejména v, rozvojových, v rozvíjících se zemích, v zemích OECD k poklesu a zejména došlo k poklesu v Evropské unii. Evropská unie je vlastně nyní jako jaksi v průměru eh, míry v zemích OECD. Ta podpora je stále ještě vyšší než třeba v USA, v Novém Zelandu nebo v Austrálii, nicméně mnohem nižší než třeba v Japonsku, Švýcarsku nebo v Koreji, v Jižní Koreji. Ehm, je to trošku podobné, ty úrovně jsou podobné úrovním podpory v Kanadě nebo v Rusku. Čili máme zde poměrně jednoduchý ukazatel a pomocí tohoto ukazatele se mm, je vidět, že Evropská unie je zhruba v průměru zemí OECD. Podpora v rámci EU je založena spíše na přímých platbách než na eh, podpoře cen. Jde o to, že zde dochází eh, k zásahům na trh, eh, které se projevují více než v USA. Pokud eh, se podíváme na porovnání EU s ostatními zeměmi, tak můžeme říci, že podpora v EU na světovém trhu se strojnásobila v proce eh, rozvíjejících se zemích v USA nebo v Japonsku je ta situace jiná. Graf ukazuje, jak Evropská unie během eh, určité doby vlastně snižuje podporu. Ty dvě nejvyšší křivky jsou eh, ceny producentů a vidíme, že na, vlastně nakonec se ty křivky dostávají blízko k sobě a je to jednak eh, v důsledku změny společné zemědělské politiky a také je pravda, že ceny celkově od roku 2005 eh, vzrůstají, což je velice jasný trend. Čili nyní se vlastně ty křivky eh, zbližují. Pokud se tedy nyní podíváme na další země, tak v USA je to s podporou tak, že tato podpora zůstává proticyklická, je to nižší, eh, je ta, ta míra je nižší než v EU, zejména v posledních letech. Nicméně ta podpora zůstává v rámci některých nástrojů eh, pro situace, kdy zejména ceny na světových trzích prudce klesají. Takže v USA existuje systém, který vlastně více lépe chrání zemědělce před prudkými výkyvy na trzích v porovnání se situací v EU, protože v EU e, ta naše podpora je neutrálnější vůči situaci na světových trzích a je taková vlastně stabilnější. Pak jsou té země, které se prudce vyvíjejí a tam ta podpora v posledních letech výrazně narostla, zejména se to týká Číny, Brazílie nebo Ruska. Pokud bychom se pokusili o takovéto mezinárodní srovnání, tak budete muset vycházet hlavně z údajů organizace OECD. Nicméně, po té, co jsme mm, se zamysleli nad tou metodikou, tak jsme nakonec změnili trošku tu metodiku na rozdíl od OECD, protože jedním z takových problémů u OECD, u jejich metodiky, je to, že oni vlastně neberou příliš v úvahu měnové výkyvy, měnové fluktuace. A pokud porovnáváte podporu v eurech nebo v dolarech, tak nakonec dojdete k rozdílným číslům a dokonce i k rozdílným trendům. Naše metoda se tedy soustředila na porovnání parity kupní, síly, eh, parity kupní síly. Nechci vás příliš zatěžovat detaily, nicméně případně je zodpovím v dalších otázkách. Získáme zde tedy vlastně i informace o určité nepřímé podpoře v rámci těch různých mírových výkyvů. Od roku 95 eh, dochází eh, eh, také k podpoře v rozvojících se zemích. V, mm, například Ukrajina a Brazílie navýšila výrazně podporu porovnání s 90 lety. Pokud se podíváme na reálnou podporu a nebudeme brát v úvahu měnové fluktuace, tak dojdeme k, názor, k závěru, že Čína výrazně posílila podporu zemědělců a ta reálná podpora v Číně je mnohem vyšší než kombinace různých podpor v EU nebo v USA. Nicméně tato čísla musíme brát eh, velice úvahu velice opatrně, protože dochází k velkým rozdílům, nicméně dochází také k velkému zrychlení podpory v Číně. A ukazuje se, že ta podpora farmářů v Číně už je téměř na úrovni podpory EU a musíme brát také v úvahu, že Čína také například velice vynakládá tu podporu například do výzkumu a vývoje a tam jsou dokonce ještě nad těmi úrovněmi v EU. Došli jsme nakonec k závěru, že číselné údaje, které se využívají ve Světové obchodní organizaci, zejména ten ukazatel agregované míry podpor, tak ten ukazatel v podstatě už vůbec není užitečný. Například v Evropské unii jsme stále ještě v kladných číslech, protože zde máme eh, intervenční ceny, používáme intervenční ceny, i když ty světové ceny se vlastně pohybují jinde. Pokud využijeme metodiku OECD, tak eh, pardon, pokud bychom použili ten ukazatel VTO, tak bychom vlastně dospěli k jiným závěrům, protože Světová obchodní organizace bere v úvahu historické nebo starší údaje. To znamená, ten ukazatel AMS už dnes není důležitý. Je možná užitečný například pro porovnávání této politiky podpor v rámci různých období, nicméně jako ukazatel samotný <clears throat> se ta jeho důležitost již snížila. Nicméně můžeme to využít, eh, při, eh, když budeme podporovat mezinárodní závazky Máme zde například podpora v rámci EU podle kritérií VTO, což je asi 72 milion eur, přičemž zde máme určité stropy. Znamená to, že zde máme ještě určitý manevrovací post, um, prostor. Pokud by eh, se například Evropská unie eh, rozhodla eh, pomocí článku 68 k opětnému navázání plateb na produkci, pak zde máme ještě zelenou část grafu, což jsou podpory, které vlastně nějak nenarušují um, produkci. Můžeme se také porovnat EU s řadou cílových zemí, abychom také ještě získali další údaje k stávající diskusi o e, budoucnosti SZP. Můžeme se podívat například na podporu v USA, jak jsem již říkal, tak podpora americkým zemědělcům je více proticyklická než v porovnání s eh, situací v EU. Tato podpora tedy do určité míry chrání zemědělce při některých nepříznivých situacích, třeba když je špatná sklizeň nebo když jsou nepříznivé eh, ceny na světových trzích. A také jejich forma podpory je lépe modifikovaná. Modifikovatelná. To je zcela jistě také e, pro nás zajímavý postřeh, pokud chceme v Evropě také přistoupit k tomu, aby ta podpora byla proticyklická, abychom ochránili naše zemědělce před nepříznivými fluktuacemi cen a také k tomu, aby zemědělská podpora e, byla mm, lépe mm, lépe chápána nebo lépe brána evropskými občany. Navzdory těmto výhodám však ten proticyklický systém podpory má také celou řadu různých nevýhod a v některých věcech, eh, v některých eh, aspektech vlastně ani tuto podporu nelze aplikovat na úroveň EU, pokud porovnáme rozpočet USA a EU. Eh, například eh, v USA můžete vlastně ten rozpočet mnohem více, mnohem více s ním jak si manipulovat v rámci různých období, což v Evropě by nebylo možné. Také jsou zde rozdílné signály trhu, které nefungují takže bylo by nutné znovu navázat všechny platby na produkci, ale pokud bychom tak učinili, tak eh, by to také bylo mm, obtížné skloubit eh, to s podmínkami na ochranu životního prostředí. Mohli bychom se také ptát eh, na to, zda jestli zapotřebí, aby tyto podpory byly řízeny z hora. Pokud se tedy podíváme na USA, tak eh, tam ta podpora je také soustředěna na nástroje pro řízení rizik. Chtěl bych zde hovořit příliš podrobně, protože před několika lety jsme na to téma vypracovali zprávu. Ale mohu říci, že účelnost těchto transferů to znamená poměr toho, kolik platí daňový poplatník a poměr toho, kolik nakonec získá zemědělec, je v USA velice nízký. A to je nutné mít na paměti, protože v Evropě u přímých plateb je ten poměr mnohem vyšší. Pokud tedy chcete, aby z toho mechanismu měl účinek zejména zemědělec, tak eh, potřebujete mnohem větší rozpočet, protože velký počet těch prostředků se vlastně jaksi po cestě postrácí. Eh, máme zde také ještě podrobnější informace, které se týkají Švýcarska a švýcarského systému. Eh, tam ta reforma v rámci EU byla vlastně také využita, nebo ty, ty podmínky byly také využity a naopak se ještě více soustředili na ochranu a podporu e, životního prostředí. Můžeme si porovnat e, švýcarskou zkušenost s návrhem komise, e, který hovoří o ekologizaci společné zemědělské politiky a na to, že SZP a platby se mají zaměřovat na ekologizaci Na této analýze ještě pracujeme, ale pokud se podíváme na to, jak, eh, jak se na to dívají ekologové, tak oni hovoří o tom, že ty, eh, ta opatření pro ochranu ekologie ve Švýcarsku jsou mnohem účinnější než evropská opatření, například na ochranu biodiverzity. Eh, ve Švýcarsku se skutečně daří omezovat ztrátu biologické rozmanitosti Nicméně například i ta výše té podpory ve Švýcarsku je mnohem vyšší, než eh, jak co navrhuje komise pro EU. Naše odhady, které jsou velice předběžné, hovoří o tom, že ve Švýcarsku se jedná asi o 13 až 14 eh, plochy Nicméně můžeme říci, že Švýcarsko je vlastně asi jediná země, které se daří zastavit ubytek eh, biologické rozmanitosti, zatímco v Evropské unii ty naše výsledky zatím ještě nejsou příliš přesvědčivé. V poslední části naší studie jsme se zaměřili na strategie eh, rychle se rozvíjejících zemí. A opět můžeme říci, že se navyšuje podpora zemědělství zejména v Číně a Rusku také trošku i v Brazílii. A ta podpora stále zůstává silně navázána na produkci, zejména se to týká produkce strategických eh, produktů. V Číně je velice silná eh, strana spotřeby. Čína nechce příliš dovážet a Čína se například nesoustředí na podporu eh, pěstování rýže, nicméně spíše se soustředí na živočišnou výrobu. A Čína navíc se soustředí i na podporu služeb. Čili ten, není to přímo podpora zemědělců, ale pokud se podíváte na jejich infrastrukturu, tak také došlo i k navýšení prostředků na výzkum a vývoj. Podobně je tomu i v Brazílii. V Brazílii zhruba o 20 byl navýšen rozpočet na výzkum a vývoj v oblasti zemědělství a ty jejich, ta jejich podpora tedy dosahuje velké míry. O tom se také hovoří v návrhu Evropské komise, takže možná bychom mohli ten návrh porovnat i se situací v těchto zemích. E, nakonec bych mohl dojít k určitému závěru, který možná je ještě příliš silný, ale pokud řekneme, že Evropská unie podporuje spíše příjem producentů, zatímco v USA ta jejich podpora spíše chrání producenty proti nepříznivé situaci na trhu a také poskytuje potravinovou pomoc nejchudším. Ehm, a zhruba 60 eh, jejich rozpočtu jde vlastně na tu pomoc nejchudším lidem, potravinovou pomoc. Dále můžeme jít k, názoru, že, eh, k závěru, že Švýcarsko podporuje zejména vlastně veřejné statky. Čína se soustředí na konkrétní specifické produkty. Usiluje o o toto, toto zaměření a také můžeme říci, že Brazílie a Čína se soustředí na investice do budoucnosti. Děkuji za pozornost. Výborně. Děkuji expertům za opravdu zajímavou prezentaci práce. A nyní eh, tedy eh, debata. Já bych chtěl poděkovat, eh, říká pan Tarabela, expertům za prezentace. Eh, samozřejmě je to rozsáhlý dokument, ale vždycky, když se hovoří o OECD, tak eh, zde se často nezohledňují úplně všechny formy podpory zemědělství. Třeba v Americe se, eh, jak jste řekli, také potravinová pomoc bere v úvahu a ta byla vlastně založena na výkupu amerických zemědělských produktů. To bylo, myslím, v roce 2010. Takže eh, tady eh, to skutečně i zde se jedná o veřejnou pomoc eh, ve prospěch farmářům a to jste udělali správně. Také jsme viděli, že v Americe, v Brazílii a v Rusku podpora zemědělského sektoru silně narůstá, čili to znamená, že tady existuje jakási eh, intenzivní tendence k, na podporu zemědělství. My hovoříme o eh, systémech VTO, dekaplingu a tak dále, ale možná, že ty systémy, které vidíme v těch jednotlivých zemích, ne zcela odpovídají tomu, co není hlásá VTO. Čili když vezmeme v úvahu všechny formy americké podpory výrobě potravin. Takže když si srovnáme půl miliardy, půl miliardy lidí tady a zhruba čtvrt miliardy ve Spojených státech, takže myslím, že tady je tak eh, jedna ku 14, jedna ku 10, jedna ku 25, čili oni skutečně pomáhají farmářům daleko více než my. Eh, můžete to eh, podpořit? Také jste eh, hovořili o daňových úlevách eh, na palivo pro zemědělství. No to samozřejmě spadá do jiného rozpočtu, ale samozřejmě je třeba to započítat. Podle vašich slov jsou všechny tyto věci konečně také započteny, ano, ale potíž je v tom, že skutečně je třeba mít přehled o všech těchto rozpočtech, protože to se netýká jenom tedy vlastního zemědělského rozpočtu kde tedy dochází k značnému růstu v jiných zemích. No, my myslím, že můžeme dojít k závěru, že pokud tedy eh, viníme z něčeho farmáře, tak to není správné a to, co jste tady řekli o tom anticyklickém působení, tak to asi taky není úplně správně. Já tedy myslím, že tedy je skutečně třeba zvyšovat efektivnost zemědělství. Ale když se týká toho anticyklického účinku, skutečně eh, zahrnuje to všechny typy podpor, které v konečném efektu končí zemědělství. Ano, děkuji, s tím určitě všichni souhlasíme. Možná, že ta reforma společné zemědělské politiky by mohla trošku skorigovat eh, svůj směr. Paní McGuinness. Pane předsedo, děkuji za prezentaci. Myslím, že nejzajímavější byl ten poslední snímek, kde se říká, že Brazílie a Čína investují do budoucnosti, což tak nějak eh, naznačuje, jako by Evropa, Spojené státy a další eh, ne- neinvestovali do budoucnosti. Může to nějak rozvést, poněvadž i mě eh, to skutečně utkvělo v paměti. Znamená to, že Evropa se snad příliš nestará o svoji budoucnost. My tady sice hovořili o výzkumu a transferu znalostí, ale kdybyste se k tomu mohli vyjádřit. Dále tady zasněl takový komentář, nevím, jestli jsem tomu rozuměl správně. Tady se hovoří o nebezpečí e, veřejné podpory eh, dotování zemědělství, poněvadž eh, ceny rostou, takže lidem se tam nemusí líbit. Čili my tedy, eh, my tedy víme, proč ten systém podpory máme. No a pokud se týče Švýcarska, a to je skutečně fascinující, že Švýcarsko dělá nejvíce pro biodiverzity, a kdyby Evropa dělala to tež, co se tady nestane, tak eh, jaké by byly důsledky pro eh, produkci potravin, kdybychom se vydali tímto směrem. Ale jak říkám, eh, zajímá mě to, co naznačil ten poslední snímek, tedy směr, kterým jdeme my versus jiné trhy. Děkuji. Pan Agnew? Děkuji, pane předsedo. Já tedy pro změnu mohu e, říct něco pozitivního, poněvadž myslím, že ta prezentace byla velmi dobrá. Já bych e, vlastně mohl říct, že e, bych se rád dozvěděl více. Mohu, mohu tedy prezentátorům, prezentátorům zaslat ještě další otázky, které jsou dosti, dosti podrobné, takže já doufám, že se ještě něco dozvím. Nicméně, poněkud mě překvapilo, že jste jenom okrajově zmínili Kanadu. E, ta se vlastně objevila jenom na začátku, ale už ne v tom shrnutí. Já myslím, že by bylo zajímavé e, vědět, jak se to dělá v Kanadě a byl bych rád, kdybyste to mohli trošku rozvést. Dále daňové pobídky, tady zasněná ta otázka také. Já tady nevím, jestli Eh, ony byly zahrnuty do toho celkového přehledu, ale skutečně pro eh, jednotlivé zemědělce to znamená hodně, protože oni investují do eh, osiva, rostlin, strojů a tak a samozřejmě tedy daně, jaké z toho platí, to je potom důležitá věc. To možná rozhoduje to, jestli jsou nebo nejsou konkurenceschopné. Děkuji vám, pane Kňo. Pan Des. Děkuji, pane předsedo. Také mně se tyto prezentace velice líbily. A je to příležitost pro další otázky. Když hovoříme o Spojených státech a e, různých pojistkách proti e, škodám na životním prostředí, tam e, vždycky v Americe, vždycky, když jsou volby, tak v tom roce Eh, ty eh, vyplácené pojistky jsou vždycky nejvyšší. To by mě zajímalo, jestli skutečně tedy to životní prostředí se chová v jakémsi volebním cyklu. Dále, eh, pokud existuje mistr v obcházení nařízení VTO, tak jsou to určitě Spojené státy americké. Jak už to řekl pan Tarabela, Eh, oni to vlastně směšují eh, dotace do zemědělství z dotace do potravinářství, což se samozřejmě nesmí, ale každopádně to končí jako obrovská podpora americkým farmářům. A další otázka. V těchto studiích, pokud se eh, týče předpisu, tak berete v úvahu také to, že v Evropě, když se podíváme na předpisy, třeba jakým způsobem se skladují, eh, dejme tomu, eh, pohonné hmoty, tak eh, v Kalifornii to v podstatě si s tím nedělají, to jsem viděl na vlastní oči, s tím nedělali vůbec žádné, žádné problémy. Čili možná, že i toto se poněkud zohledňuje, nebo má to vliv do těch subvencí. Otázka je, nakolik se to zohledňuje zde že tady prostě někde se možná eh, pracuje eh, s daleko méně šetrněji k životnímu prostředí a to je určitě finanční faktor. No a jinak ještě, eh, pokud se týče, když přepočtu dotací na hlavu na zemědělce, tak to je ve Spojených státech daleko vyšší než u nás. Eh, před pár eh, létu, léty to bylo skutečně jedna ku deseti. Eh, sice jestliže máme, jestliže oni mají méně na hektar, ale mnohem více, tedy násobky více na zemědělský podnik, tak to samozřejmě taky je rozdíl. Také eh, souhlasím s paní McGuinness. My se skutečně musíme dívat na to, jak se to dále eh, vyvíjí v třeba v Brazílii nebo v Číně, poněvadž vlády věnují hodně peněz na modernizaci zemědělství a samozřejmě s tím budeme muset tedy počítat. Ale mě by zajímalo, zajímalo zejména eh, to, jak je to tam v těch Spojených státech. Děkuji. Pan Šekersky. Eh, mně se velice líbila tato prezentace. Já tedy, mě je líto, že jsem si ji nemohl celou poslechnout. Nicméně, myslím si, že práce tohoto druhu mají skutečně výjimečnou hodnotu protože eh, nám umožňují takový hlubší vehled do eh, různých procesů a také do problematiky naší budoucnosti. Eh, tyto materiály pravděpodobně mají k dispozici kolegové z DG Budget a možná také z ministerstva zemědělství, ale myslím si, že by bylo dobře to obecněji, aby e, tyto informace se dostaly k více lidem, kteří utvářejí zemědělskou politiku v Evropské unii, prostě abychom také sledovali to, co se děje ve světě. Protože pokud chceme v budoucnosti rozvíjet obchodní výměnu, tak je třeba abychom taky vědělo, věděli, co se děje jinde, protože máme tady globální trh. To, o tom nás docela přesvědčili finanční trhy. A ještě tedy na závěr co byste nám navrhl, když tedy zanalizujete tyto údaje, co byste doporučil, abychom tedy přenesli a včlenili do naší vlastní společné zemědělské politiky v Evropě? Co tedy by bylo možné, jak si se inspirovat eh, čím z jiných zemí a jak si eh, přenést to do naší politiky na leta 14 až 20? Ano, e, děkuji, děkuji panu místopředsedovi Šekerskému. A nyní dávám slovo opět našim expertům, aby mohli odpovědět na otázky. A ještě jednou vám děkuji za prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Tak e, otázka, jestli bereme v úvahu všechny formy pomoci, tak my určitě jsme započítali potravinové eh, subsi, eh, tedy, eh, tedy v Americe dotování potravin, ale určitě jsme nebrali v úvahu sociální platby v Evropské unii. Tady eh, totiž eh, v američané dávají potravinou pomoc, my máme transfery peněžní k lidem, kteří eh, potřebují. I když oni se trošku zohledňují v jednom ukazateli v naší studii. Co jsme ovšem nebrali v úvahu, a to se týká všech zemí, je pomoc prostřednictvím biopaliv. OECD to nezapočítává, má proto dobrý důvod a sice to, že toto není myšleno eh, jako podpora pro zemědělce. To je otázka spíše životního prostředí, není to součást zemědělské politiky. Nezohledňuje to ani Světová obchodní organizace, poněvadž se domnívá, že tím by se eh, zvyšovaly Eh, celosvětově ceny kukuřice a prostě dalších eh, plodin, které, ze kterých se dělají biopaliva. Takže nebereme to v úvahu. A to je samozřejmě eh, značný problém, poněvadž v Evropě i ve Spojených státech právě toto je velkým způsobem ovlivňování cen, zejména tedy řepky oliky. Čili my bychom byli rádi, kdybychom měli nějaký takový ekvivalent, který by to zohledňoval, ale nemáme to započteno. V Evropě nicméně to je docela významný faktor, jestliže se do paliva dává 10% těchto biopaliv, tak to je skutečně velká Eh, velká podpora. Ne tak velká jako ve Spojených státech, kde 40 úrody se spotřebuje na biopaliva. Ale eh, opět tím efektem nejsou daňové úlevy, které sice také existují, ale je to prostě povinnost. Povinnost eh, tak toto přimíchávat, což tedy někde v rozpočtu nevidíte, že by se promítlo. Když jsem hovořil o značných eh, transferech v podobě daňových úlev na palivo, tak to jsem nemyslel biopalivo. Eh, v Evropě, myslím, třetí největší eh, položka, která je podporou pro zemědělce, je daňové úlevy na fosilní paliva. Je to opravdu značné číslo. Pokud se týče pomoci anticyklické, tak nevím, jestli jsem to řekl jasně. Podle našeho názoru je to tak, že eh, toto je tedy eh, špatně, ne dobře, jak tomu rozuměl pan Tarabela, ale já myslím, že to napíšeme do finální verze jasněji. Pokud se týče investic do výzkumu třeba v EU a Brazílii, tak eh, my jsme to tady neskoumali protože to je investice do vzdělávání a výzkumu, což sice je zahrnuto do jednoho z našich indikátorů, ale my jsme se tímto tématem zabývali nedávno a dá se říci, že eh, celková podpora Evropské unie v rámci sedmého výzkumného programu to se odhaduje na nějaké 300 milionů eur ročně a to jenom z evropských peněz. K tomu máme ještě národní rozpočty. Takže na evropské úrovni to zase není tak moc ve srovnání s rozpočtem společné zemědělské politiky, ačkoliv trend je ke zvyšování investic v jednotlivých zemích do vzdělávání. Eh, pokud se týče investic švýcarských do biodiverzity, kde se zdá, že to funguje lépe než v Evropě, tak eh, my jsme tady hm, do toho nezahrnuli žádný dopad na výrobní náklady. To už je, jaksi mimo rámec naší eh, studie, ale zhruba se to týká 7% zemědělské půdy. Určitě je to tedy negativní vliv, negativní eh, šok, který zvyšuje výrobní náklady. No a k tomu tedy ještě vezmeme nějaké, nějaká 4, 4%, eh, která připadají na obtížně obdělávatelné půdy. Takže mm, když to odečteme, tak je to zhruba 3% tento vliv. Kanada. Kanada podporuje své zemědělce stejně jako Evropská unie, což odpovídá eh, k, tedy je to eh, reflektováno eh, jedním našich indikátorů, ale v zásadě je to 20%, ale v zásadě se to týká jednoho produktu a to je mléko. Čili máme tady systémy ten s kvótami v Kanadě a týká se to zejména dvou západních eh, provincií. Pokud se týče eh, pojištění pro zemědělce, tak to je velice blízké americkému systému, čili kritika na adresu amerického systému platí také v Kanadě. Pokud se týče environmentální škod, tady to také nemáme vyčísleno. A musím říct, že o tom se tady hodně eh, píše v poslední době ve vědeckých časopis, například časopisu Science, ve Spojených státech ztráta biodiverzity, třeba eh, s tím, jak eh, nám ubývá netopíru, což tedy samozřejmě oni se eh, živí eh, hmyzem a tak dále, čili tam skutečně to je měřitelné. A pak eh, před několika měsíci v Science vyšel článek o nákladech znečištění dusíkem v Evropě. A když to pořádně spočítáme, tak ty škody jsou dražší než objem než obrat, celkový obrat v zemědělství. Takže to je otázka, eh, co s tím. Eh, eh, v Evropě my tady vidíme, že se něco děje v této době, ale my jsme o tom nehovořili v naší zprávě, to je příliš čerstvé. No, pokud se týče dovoz různých řešení se, ze světa na, na se Eh, podporu eh, našich reform, to nevím. Ten poslední graf určitě navrhuje určitá eh, srovnání mezi podporou příjmu a podporou výzkumu a samozřejmě také environmentální aspekty tam jsou. Nicméně komise už to si navrhla a myslím, že parlament si to uvědomuje. Eh, Děkuji. Tohle bylo velice zajímavé, velice podnětné a myslím si, že teď eh, si uh, máme spoustu námětů na přemýšlení, které si můžeme odnést s sebou domů. Toť uh, tedy uh, konec našeho dnešního zasedání a příští zasedání proběhne 30. května a nyní přejdeme k zasedání.